Uh, Dobré ráno. Dámy a pánové, vítejte na této konferenci na vysoké úrovni o migraci a soudržnosti. Je to společná iniciativa OECD, Evropské komise a Evropského parlamentu. A máme mezi námi také členy společného meziparlamentního schromáždění mezi Evropskou unii a státy AKT. A jsou tu naši kolegové ze zemí AKT, které srdečně vítáme na naší konferenci. Téma, které nás sem dnes přivedlo, je dnes obzvlášť důležité a všichni jsou si toho vědomi. Všichni víme, jaký je rozsah migračních toků za uplynulé desetiletí. Toto století bude stoletím lidí na pohybu. V pohybu. A spojené národy předpokládají, že to bude zahrnovat zhruba 3% světové populace, přes 200 milionů obyvatel. A takže já podíl uh, těch zemí s, s migranty eh, do eh, i průmyslových zemí se zdvojnásobil. Někde došlo ke zvýšení o 9 až 10 V mém městě ve Španělsku představují přistěhovalci skoro 20 populace. Mobilita lidí je nedílnou součástí dnešního světa a migrační politiky a rozhodu, rozhodování v Evropské unii i ve státech OECD bude mít stále větší dopady na ekonomický a sociální rozvoj. A všichni jsou si toho vědomi. Proto tato konference chce zvýšit povědomí členů parlamentu o potřebě větší ucelenosti, větší soudržnosti mezi um, právě otázkami migrace a rozvoje. Dnes tu nejsme jen ze zemí Evropské unie, ale také poslanci a poslankyně ze zemí AKT. Můžeme k tomu přistupovat tedy z obou stran. Budeme diskutovat a zamýšlet se nad dvěmi, dvěma velmi důležitými okruhy ok, otázek. Rozdělili jsme je mezi dva panely, které se konají dnes odpoledne. Jeden se týká migrace a rozvoje a druhý panel se týká migrace a pracovní trhu práce. Čili jak sladit potřeby trhu práce a jak zvládat migraci tak, aby to vedlo k situaci win-win pro země, z které budou mít prospěch jak země původu, tak i země cílové. Vítám tu pana Petringa, který je předsedou Evropského parlamentu paní Margaret Wallstromová, místo předsedkyně Evropské komise a naše dobrá přítelkyně paní Wallstrom má za úkol řešit instituční vztahy a komunikaci. A pak Mario, pan Mario Amano, zástupce generálního tajemníka OECD, který oficiálně zahájí tuto konferenci po několika oznámeních. Komisař Michel, který měl být jedním z prvních řečníků na naší konferenci, bohužel nebyl to se dostavit, protože chytil chřipku. Dokonce i komisaři čas od času onemocní. My mu přejeme brzké uzdravení a místo něj vítáme jeho zástupce. A než dám eh, slovo prvním řečníkům, tak mi dovolte několik praktických poznámek. Za prvé, tlumočení. To je velice důležitá věc. V Evropském parlamentu máme tlumočení pro 20 jazyků. Omlouváme se, že nemáme lotyšsky, eh, tlumočení do lotyštiny, eh, malštiny a irštiny. Za druhé, na začátku každé diskuze dostanou všichni členové registrační formulář, který by měli vyplnit, když, pokud se chtějí hlásit o slovo. A pouze na základě této registrace budete pak dostávat slovo, samozřejmě pokud to dovolí čas. D- máme dvě minuty za, na jeden příspěvek, to by mělo stačit. A od 12 13 do 14 budeme mít pauzu a v průběhu oběda bude bufet, budeme mít oběd, který bude eh, k dispozici všem účastníkům a bude to přímo před sálem. Všechno se nahrává na video a bude k dispozici na webových stránkách parlamentu a samozřejmě na té live části Evropského parlamentu můžeme, eh, máme přenos této konference přímo naživo. Takže jenom jste věděli, že všechno bude uchováno na věčné časy. A nyní již eh, je mi velkou ctí předat slovo panu předsedovi Evropského parlamentu. Děkuji. Je pro mě velkým potěšením, že jsem na tomto jednání. muž předseda Josep Borrell. To that when Josep Borrell was president of the European Parliament and I was uh, chairman of a political... Byla doba, kdy on byl předsedou Evropského parlamentu a já jsem byl předsedou skupiny, takže je velice pěkné setkat se tady znova a připomenout si staré časy. Jsem velice rád, že tady mohu být a nyní budu pokračovat ve své mateřštině, totiž v Němčině. Paní komisařko, Milá paní Margot Wallstromová, paní, eh, pane eh, generální tajemníku, zástupce generálního tajemníka, eh, pane Mario Amano, milí kolegové z národních parlamentů, z, evropských, z Evropského parlamentu, vážené dámy a pánové, stění hosté. Je mi velkou ctí, že vás mohu přivítat při příležitosti této významné konference v Evropském parlamentu. Dnešní konference si klade jeden důležitý cíl, a sice vytvořit soudržnou politiku, která by byla v zájmu migrace a zaměstnanosti E, svědomím toho, že migrační politiky budou e, v budoucnosti průmyslových zemí, ale také rozvojových zemí e, hrát velmi důležitou roli. O to větší radost mám z toho, že jsou mezi námi v hojném počtu zastoupeni zástupci národních parlamentů. Co by předseda Evropského parlamentu bych rád vyzdvihl důležitost těsné spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty v celosvětovém měřítku, pokud jde o otázky globálního významu. Evropský parlament se intenzivně snaží spolupracovat s národními parlamenty eh, v rámci Evropské unie. Eh, pan Josef Borel se o to snažil ve, svém, ve své funkci předsedy a já se o to taktéž snažím, co by předseda Evropského parlamentu. Nedávno jsem byl ve Finsku, kde jsem prohloubil naši spolupráci s finským eh, parlamentem. Jako poslanci neseme zvláštní zodpovědnost za obyvatele našich zemí a také za spolupráci, která se bude zakládat na důvěry, důvěře. Eh, musíme Eh, jednat společně a přispívat k tomu, abychom vytvářeli synergické efekty mezi migrací a rozvojem a aby, eh, abychom dobře zvládali výzvy, které vyplývají z migrace pro náš budoucí vývoj. Poslanci mohou vy, uplatňovat svůj vliv na vlády, eh, mohou ovlivňovat dopady evropské legislativy pokud jde o vývoj a migraci. Mohou je analyzovat a zároveň zajistit, aby byly koherentní a aby vlády dostály svým povinnostem. Dámy a pánové, je důležité, aby vlády dostály svým povinnostem, svým závazkům. O tom se hovoří na mnoho, mnoha mezinárodních konferencích, ale často potom pokulhává vlastní realizace a my bychom je měli upozornit na to, jak, k čemu se zavázali poslanci mohou eh, přispívat k tomu, aby vláda, vlády přijímaly jasná stanoviska a aby eh, byly jednotní, byly jednotné na eh, mezinárodním poli. My můžeme mít vliv na poslance a proto musíme mít přístup ke zkušenostem, mm, s migrační politikou na vývoj eh, v našich zemích, v cílových zemích i v zemích původu. Dámy a pánové, jak v Všichni víme, migrace představuje jeden z největších globálních společensko-politických problémů naší doby. Josef Borel to správně konstatoval. Lidé ve všech koutech světa se neustále pohybují z nejrůznějších důvodů kvůli ekonomickým nerovnostem, kvůli chudobě, kvůli oživování funda- fundamentalismu eh, národnostního munda- eh, náboženského, ale také kvůli válkám. A proto eh, je migrace neustále na pořadu našeho jednání. My potřebujeme migraci strukturovat, řídit a to úzce souvisí s rozvojovou politikou, protože migrace ovlivňuje rozvoj a rozvoj naopak ovlivňuje migraci uvědomí eh, všech podstatných eh, i negativních vlivů migrace, eh, se dneska budeme snažit vyzdvihnout pozitivní vliv migrace na náš vývoj. Dneska už je známo, že migrace může přispívat k potlačování chudoby a také k ekonomickému rozvoji zemí, zemí původu, protože díky Eh, penězům, které přicházejí od migrantů do zemí původu, je možno odstranit napětí v těchto zemích. Kromě toho eh, mohou organizace v diaspoře posílit obchodní styky mezi společnostmi v zemích původu a v zemích cílových. Při špatném řízení migrace se ovšem může migrace negativně projevovat eh, v zemích původu, například tehdy, pokud nedojde eh, k permanentnímu vracení eh, know-how do zemí původu. Jeden z největších negativních dopadů migrace v zemích původu je odliv mozku. V tuto chvíli více než 55 lidí. A když jsem eh, viděl toto číslo při přípravě na toto jednání, tak jsem se velmi vylekal. V tuto chvíli než pracuje více než 55 eh, nigerských, 90 zambijských a 30 eh, 30 obyvatel Tanzánie, Lesoto, Jižní Afriky jako vysoce kvalifikovaní pracovníci mimo Eh, zemí původu. Mnohé karibské státy eh, se musí obejít bez 70 eh, kvalifikovaných pracovníků. Nejvýznamnější je odliv kvalifikovaných pracovníků ve zdravotnictví, protože 60 eh, vzdělaných eh, zdravotníků ze Zambie například pracuje v zahraničí. Podle odhadu Spojených národů Afrika v příští dekádě ztratí další eh, miliony kvalifikovaných pracovníků. Toto tento odliv mozku má katastrofální důsledky pro hospodářský vývoj v těchto zemích a e, omezuje především schopnost těchto zemí se rozvíjet, dosahovat cílů milénia v takových oblastech, jakými jsou zdravotnictví anebo školství. Dámy a pánové, e, naše, náš velký úkol v tomto smyslu spočívá v tom, abychom správně řídili migraci, ale e, kromě Kromě toho tedy musíme správně řídit e, migraci také v zemích původu. Musíme přispívat k boji proti chudobě v zemích původu. Musíme ukázat způsoby, které umožní využít e, možnosti, které jsou k dispozici. Musíme pomoci eh, zemím lépe koordinovat migrační a rozvojové politiky. Proto Evropská unie eh, v koncenzu eh, týkajícím se rozvojové politiky se přihlásila ke koherentní rozvojové politice. Evropská unie se bude angažovat v tom, aby byly splněny evropské cíle spolupráce ve všech oblastech rozvoje, eh, které se týkají eh, rozvojových zemí. Je potřeba, aby tyto evropské politiky naplnily eh, také cíle rozvojové. Migrace je jedním ze 12 oblastí jednou ze 12 oblastí politiky, které bychom se měli věnovat politika soudržnosti v zájmu rozvojových zemí předpokládá to, že budou navzájem sladěny jednotlivé národní politiky eh, rozvoje a soudržnosti. Je potřeba dále eh, podporovat spolupráci mezi jednotlivými eh, státy a kromě toho rozvíjet mezinárodní standardy rozvoje, stanovovat si společné cíle, tak jak je tomu například eh, v, cí, eh, v prohlášení o cílech milénia Spojených národů. A konečně tato soudržnost na nejrůznějších úrovních musí probíhat za zapojení nejrůznějších zájmových skupin. Závěrem bych rád zdůraznil, že migrace je společnou výzvou, ale také je to velká šance pro všechny zúčastněné. Je to šance pro rozvojové země, ale také pro státy Evropské unie a OECD. Ehm, naše vhodná řešení eh, musíme prosadit na základě spolupráce. Eh, cílem musí být dialog mezi zeměmi původu a cílovými zeměmi ve smyslu a v zájmu rozvoje a eh, další spolupráce. Naše dnešní konference která se koná v Evropském parlamentu, je dalším krokem v rámci tohoto dialogu o rozvoji a migraci mezi průmyslovými a rozvojovými zeměmi. Doufám, pane předsedo, milý Josefe Borele, že tato konference nám pomůže v tom, abychom lépe chápali eh, a byli si lépe vědomi toho, v čem spočívají souvislosti mezi rozvojem a migrací vám všem, milí kolegové, milé kolegyně eh, z národních parlamentů, z Evropského parlamentu, vám všem, milí hosté, kteří se zajímáte o toto téma, eh, přeji úspěšný eh, den, úspěšnou konferenci a plodnou diskuzi. Děkuji vám již předem za vaši účast. Všem, kteří konferenci připravovali, děkuji za jejich práci. Srdečně vítejte v Evropském parlamentu. Thank you. Děkuji předsedovi Peterinkovi. Mnohokrát děkuji. A nyní je mi tím potěšením, že mohu dát slovo místo předsedkyni komisy paní Valstromové. Mnohokrát děkuji, pane předsedo Borele, vážení poslanci, pane předsedo Peneringu, účastníci diskuze, dámy a pánové. Je mi ctí, že mám tuto příležitost promluvit na takovéto konferenci, na které je celá řada účastníků z celého světa. Můj kolega, komisař Louis Michel, velice lituje toho, že tady nemůže být. Požádala mě, aby ho zastoupila a současně vás také všechny zdraví a přeje vám úspěšnou konferenci. Takže děkuji za slovo. Spolupráce a koordinace jsou přirozenými prvky v týmové práci. A to samozřejmě platí zvlášť pro zpracování veřejných politik, kdy musíme zajistit, že jedna politika nebude mít negativní vliv na implementaci politik jiných. Nicméně znamená to, že musíme zajít o krok dál. Je to velice choulostivý proces. Musíme vyvážit jednotlivé zájmy, abychom maximalizovali konečný výsledek. A ten krok, který musí Evropská unie udělat, ten krok dál. Znamená soudržnost politik pro rozvoj. A to je další akronymum, které se musíme naučit. PCD. My akronyma v Evropské unii máme moc rádi. My to všichni víme. Je to k tomu, abychom zajistili, že 12 zvolených politik Evropské unie, které by mohly mít dopad na rozvojové země, zejména pokud je o obchod, životní prostředí, zemědělství, rybolov, výzkum a samozřejmě migrace, se budou navzájem doplňovat ve prospěch těch nejchudších zemí. Cílem je vytvořit synergie mezi jednotlivými politikami a cíly vývoje. Migrační politika, o které budeme mluvit dnes, má samozřejmě velký význam, protože se zabývá vztahem s rozvojovými zeměmi. V době krize, jako je ekonomická a finanční krize, před kterou stojíme teď, se často díváme spíš dovnitř ale právě v takových okamžicích si potřebujeme zachovat otevřený a globální pohled na věc. Migrace je globální jev. Bude pokračovat a my musíme využít příležitosti, které nám nabízí. Abychom z toho co nejvíc vytěžili ze sociálního, ekonomického i kulturního hlediska. Nedávno jsem viděla velice překvapivá čísla. Jenom 5 částky těch celkových balíčků na záchranu bankovního a ekonomického sektoru by stačilo na implementaci všech cílů milénia v oblasti rozvoje. Takže někdy ty peníze jsou. Migrace je oblast politiky, která je dobrým příkladem toho, jak můžeme přispět k omezování chudoby v rozvojových zemích, pokud dochází ke správnému řízení migračních toků pak jak země původu, tak cílová země může těžit z těchto toků. Migrace směrem ven může znamenat omezování zdrojů v zemích, které potřebují zvlášť vysoce kvalifikované pracovníky, ale znamená to také menší tlaky na místní trh práce. Peníze, které migranti posílají domů, jsou dalším pozitivním příspěvkem. Tyto finanční toky představují stovky miliard eur každý rok. Zaměřují se především na spotřebu a proto také přispívají ke zmírnění účinků externích šoků a krizí mezi obyvatelstvem. A dobrou část těchto peněz je možné přidělit na rozvoj. Evropská unie se pokouší omezit náklady na tyto převody, aby byly rychlejší, levnější a bezpečnější. byl vytvořen například Africký institut pro posílání peněz a ten pod vedením Africké unie a ve spolupráci se Světovou bankou bude představovat Centrum excelence pro platby do střední Afriky. A tady bych chtěla zdůraznit, že musíme věci přistupovat i z hlediska rovnováhy mezi pohlavími. Tyto finanční toky většinou prospívají rodinám, které zůstávají v zemi původu. Dopad těchto prostředků na jejich život, na jejich životní podmínky je velice přímý. Ale migruje stále více žen. A když migrují, tak často posílají peníze častěji a delší dobu. To jsou specifika, která musíme zohlednit i v našich politikách. Mimo význam těchto finančních převodů, které mají soukromou povahu, Chci zmínit také diaspory v západních zemích, které by také měly přispívat k rozvoji svých zemí. A je to možné prostřednictvím sítí, sdílení informací, anebo prostřednictvím investic do rozvojových projektů. Organizace diaspor jsou skuteční aktéři v rozvoji. A iniciativa ve výši 15 milionů eur, kterou komise a UNDCP nedávno zahájili, přispěje právě k rozvoji zemí původu. Jednou z našich priorit je skutečně vytvořit strukturovaný dialog s diasporami a s jejich organizacemi. Cílové země vítají skutečnost, že k něm přicházejí kvalifikovaní pracovníci, protože to umožňuje rozvoj jednotlivých ekonomických odvětví. A to je aspekt, který musíme zdůraznit. Musíme to zdůraznit veřejnosti v době krize. Ekonomické sektory jako veřejné zdraví, výstavba, služby jsou svědkem pozitivního dopadu migrace v našich zemích. Když zohledníme tyto mnohonásobné účinky při zpracování veřejných politik pro oblast migrace, znamená to, že musíme přehodnotit určité přístupy, které se často omezují na ministerstvo financí a vnitra. Dnes i zahraniční věci, rozvoj, zaměstnanost a sociální věci musí mít vliv na zpracování těchto politik. A dnes máme první společnou konferenci OECD, parlamentu a komise. Všechny tři strany máme zájem o budoucí procesy zpracování politik. Potřebujeme větší interakci mezi organizacemi a institucemi. S tím, že samozřejmě všichni máme stejný cíl. Soudržnost politik se především projevuje v globálním přístupu k migraci. To je přístup, který jsme schválili v roce 2005. Od té doby jsme usilovali o skutečné partnerství s třetími zeměmi a zapracování veškerých otázek v oblasti přistěhovalectví a azylu do všech oblastí politiky vyrovnaným způsobem. Připomenu vám také, že Africká unie a Evropská unie uzavřely partnerství, společné strategické partnerství v Lisabonu v roce 2007 a to nám umožňuje na základě intenzivnějšího dialogu plnit společné cíle. Toto partnerství má potenciál posílit a rozšířit soudržnost politik. Umožňuje nám vypořádat se s interakcí mezi migrací a zaměstnaností, obchodem, mírem, bezpečností, lidskými právy, což jsou témata, která se většinou řešila samostatně. A to v jedinečném rámci spolupráce na nejvyšší politické úrovni v Evropě i v Africe. Odliv mozku, jak už bylo řečeno, zmínil to předseda Petering, to je další komplexní a citlivá otázka. Komise předložila celou řadu návrhů, především na podporu definice politik, které by umožnily uchovat se kvalifikované pracovníky, které tolik potřebují země původu. A to vychází z odborné přípravy, pobídek, etického náboru v Evropské unii a také podpory pro migranty, kteří se vracejí domů. A tento přístup je zvlášť důležitý pro Afriku, což je náš sousední kontinent a který má obrovský potenciál z hlediska lidských zdrojů. Přestože jsou tam obrovské potřeby z hlediska odborné přípravy a musíme také pořádně řídit migrační toky. Máme tady tady řadu příležitostí pro legální migraci a musíme udržet pod kontrolou ten fenomén odlivu mozku. Potřebujeme v partnerských zemích v Africe, zvlášť v Mali, eh, centra. Tato centra jsou jednou z reakcí, kterou my navrhujeme. A pracujeme na tom například s našimi protěžky z Mali, kteří jsou tady mezi námi i dnes. To je jeden příklad. A takovéto iniciativy budou úspěšné jen tehdy, když se nám podaří posílit legální migraci a nabízet další příležitosti. A je zásadní, aby tento přístup, globálního přístupu k migraci, byl implementován se stejným důrazem jako ostatní aspekty, jako je například rozvoj a migrace nebo nelegální migrace. Partnerství pro mobilitu a kruhová migrace jsou témata, kterým by se Evropská unie a členské státy měly věnovat a navrhnout tady konkrétna, konkrétní opatření. Soudržnost politiky pro rozvoj je opravdu zásadní. Musíme jednat koordinovaně a strukturovaně, abychom se mohli postavit globálním výzvám. Musíme udělat ten krok dál. Musíme zajít o krok dál. Společně. Není to snadný úkol, nicméně je to zásadní. A odpovídá to tomu, k čemu jsme se zavázali v rámci rozvojových cílů milénia. Mnohokrát děkuji za pozornost. Thank you. Děkuji vám. Paní Volstromová. A nyní dám slovo poslednímu ze zahajovacích řečníků, a to je zástupce e, generálního tajemníka OECD Mario Amano. Děkuji, pane předsedo. Pane prezidente Peteringe, Peteringu, paní komisařko, stění poslanci, dámy a pánové. Je mi nesmírným potěšením být mezi vámi v Evropském parlamentu. Chci se nejprve připojit k panu Peteringovi a komisařce Wallstrongové a zdůraznit význam členů parlamentu při diskutování a podpoře ucelených politik na podporu rozvoje. Téma soudržnosti v rozvoji a migraci je zvlášť důležité v těchto nelehkých časech kdy jak rozvinuté, tak i rozvojové země čelí hospodářské a finanční krizi a rychlému růstu nezaměstnanosti. Ta ucelenost rozvoje je obtížná i v těžkých čas, i v dobrých časech. Na tož pak nyní proto to musíme velmi dobře a jak nejlépe můžeme se snažit zvládat. OECD se snaží přispívat ke globálnímu úsilí o zvládání této krize. Nedávno jsme vydali naši, eh, naš dokument strategickou reakci na finanční a ekonomickou krizi, kde se snažíme nastínit ehm, naše úsilí pomoci vládám řešit krizi a využít příležitosti k tomu, abychom vybudovali silnější, čistší a spravedlivější světovou ekonomiku. Dopad krize na rozvojové země budou mít nepochybně dopad Eh, právě v oblasti OECD a mohou omezovat náš pokrok v omezování chudoby. Náš generální tajemník pan eh, Guria eh, bohužel se nemohl zúčastnit eh, této konference, ale eh, náš předseda DAC vyzval v říjnu hlavní dárce, aby se drželi svých závazků navzdory ekonomickému utlumu. Vlády, které patří do DAC, souhlasily s tím, že, za, že uchovají e, všechny ty toky pomoci v souladu se svými závazky. Snaha předcházet protekcionismu eh, je důležitou podmínkou pro udržení eh, světového růstu. Pochopitelně, že rozvojová pomoc je důležitou součástí rozvoje, ale je to stále více pouze jedne, jeden z aspektů proč je ta politická soudržnost pro rozvoj tak důležitá. Řekl bych pár slov k tomu, co míníme tou strategickou koherencí pro rozvoj a proč je to stále důležitější záležitost pro politiky. V globální ekonomice, která je vzájemně provázaná, ten dopad politik uplatňovaných státy OECD a novými mocnostmi, jako je Brazílie nebo Čína či India, mohou mít pravděpodobně, s velkou pravděpodobností globální dosah. A proto, abychom dokázali omezit světovou chudobu, musí vlády zajistit, aby politiky v otázkách, které jdou dál než jenom pomoc, nějakým způsobem napomáhali nebo alespoň nepodkopávali, nepodkopávali jejich rozvojovou politiku. To je vlastně ta politická soudržnost pro rozvojovou agendu. Politici dobře vědí, vy víte, že v národních debatách takové věci jako národní bezpečnost nebo konkurenceschopnost má často eh, přednost před snižováním chudoby. Ale pokud se snažíme sladit zájmy mnoha různých zájmových skupin, tak ta nezbytnost té ucelenosti um, není na první pohled zřejmá. Ale musíme si uvědomit, že plně soudržné politiky také nejsou vždy politicky proveditelné. Ovšem, když jsou ty politiky inkoherentní, tak jsou neefektivní, neúčinné. Bez ohledu na to, jaká, jaké cíle mají prioritu a má to také dopady na daňové poplatníky a na chudé obyvatele v rozvojových zemích. Když přehlížíme rozvojový aspekt, tak je to něco, co je krátkodobé a časem to bude na úkor jiných úkolů, jako například dlouhodobé bezpečnosti nebo cílu na poli ochrany životního prostředí. Jak se píše ve zprávě OECD z roku 2007 o spolupráci, rozvojové spolupráci mají všechny země společný zájem o dosažení udržitelného eh, rozvoje založeného na růstu. Příklady politik, které podkopávají rozvojové cíle, se vyskytují zejména ve vztahu k takovým věcem, jako jsou zemědělské dotace, klimatické změny nebo nadužívání, eh, nadměrný rybolov a do určité míry také Eh, otázka třeba migrace zdravotníků a eh, udržování obchodních bariér. OECD sehrála klíčovou roli v rámci podpory soudržnosti rozvojových politik od 90. let a vysvětluje, jak důležitý může být příspěvek koherentních politik k posílení efektivity rozvoje a um, také, se, také dávala různé analýzy související se zemědělstvím, migrací a tak dále. Důležité je využívat zkušeností, vzájemných zkušeností a minulý červen eh, ministři OECD přijali deklaraci o politické koherenci pro rozvoj. V podstatě v kontextu EU to znamená, že z PCD se nyní stává AKI OECD. Tato deklarace potrhuje, že politická soudržnost pro rozvoj je důležitým prvkem v, eh, při řešení globálních výzev udržitelným způsobem. Ministři znovu potvrdili své závazky pokračovat v úsilí a ve v tom, aby byly ty rozvojové otázky zohledněny v takových eh, politických oblastech, jako je třeba migrace. A chtěl bych se teď pozastavit právě nad migrací. Proč je to relevantní? Za prvé proto, že ty ucelené integrované politiky mohou zvýšit očekávané přínosy migrace. Za druhé, že migrace svým způsobem zdůrazňuje některé velké výzvy, které musí čelit eh, některé země, které usilují o tyto integrované rozvojové politiky. Dobře zvládaná migrace práce může být výhodná pro cílové země, ale může mít také velký přínos pro země původu. Ty um, platby, remitence mohou významně zlepšit um, blahobyt těch, kteří se nacházejí v některých zemích, přičemž návraty do zemí původu um, zase mohou souviset s přesuny znalosti a technologie, investice do obchodní činnosti a podobně. Je zřejmé, že rozsah, kterým přispívají některé země, je různý. Je to největší ve, v malých zemích, eh, u nichž migranti představují velkou část populace, to se týká některých afrických, karibických a pacifických ostrovních států kde ty remitence představují značnou část HDP. V jiných zemích jsou ty účinky spíše místní a remitence jsou součástí soukromých toků a jejich využití tudíž závisí na různých soukromých rozhodnutích. Ovšem tato rozhodnutí se také řídí národními, sociálními, politickými a hospodářskými faktory. Nezapomínejme také na to, že růst může zvýšit příležitosti na poli zaměstnanosti, ale nemusí nutně snížit migraci s krátkodobém, v krátkodobém horizontu. S tím, jak se více domácností může dovolit se eh, pohybovat, být mobilní, může naopak migrace zesílit. A proto migrace je jedním z mnoha kanálů, prostřednictvím nich mohou politiky OECD mít dopad na rozvoj. A v tomto smyslu jsou migrační politiky velice relevantní v naší diskuzi. A nyní bych řekl pár slov k migraci a finanční ekonomické krizi. Máme tu tři konkrétní eh, výstupy týkající se ekonomické krize. Za prvé, integrace přistěhovalců do trhu práce, remitence a čisté migrační toky. Zkušenosti z minulosti ukazují, že migranti jsou často nejvíce postiženi na trhu práce v průběhu ekonomického útlumu, protože jsou příliš zastoupeni mezi lidmi, kteří přijdou o práci. Přestěhovalci jsou také více vystaveni riziku oproti místním pracujícím a mají často horší výsledky i poté, co konečně nastane ekonomické oživení. Eh, pokud jde o růst remitencí, které jsme byli svědky v uplynulých letech, tak ten se nyní zmenšil, dokonce i eh, se zastavil. Ovšem stále jsou ty toky těch remitencí méně volatilní než třeba vývozy, které poklesly daleko rychleji. Nicméně menší Remitence budou znamenat velký tlak na rodiny a celá společenství v, domácích, v těch zemích původu. Někteří budou se migranti chtít vracet domů. Špatné perspektivy zaměstnání v zemích OECD by nás mohly k takovému očekávání vést. Ovšem, mm, trh práce se zhoršuje i doma. A zdá se, že Rozhodující je rozdíl mezi těmito dvěma faktory, to znamená příležitosti, které jsou doma a příležitosti, které jsou v zahraničí. A zatím není úplně jasné, který z těchto trendů zvítězí, jestli se tato mezera rozšiřuje nebo ne. Jinými slovy, ty, pokud jde o čisté migrační toky, tak eh, u některých zemích je patrný určitý pokles migrací za prací. Hospodářská krize učinila z této pracovní migrace nižší prioritu. Ovšem stárnutí populace se nezmění a tyto problémy se po oživení znovu objeví. Státy OECD musí mít na paměti, že pokud chceme řešit výzvy stárnutí populace, musíme využít jakoukoliv ruku, která se nabízí a která Eh, může přiložit ruku k práci, abychom omezili eh, v podstatě eh, ten poměr těch, kteří přijímají sociální zabezpečení, zdravotní penze a tak dále, abychom zvýšili maximálně produktivitu všemi prostředky. A to se neobejde bez toho, abychom se spolehali a možná i ve větší míře na přistěhovalce, na migrační pracovníky. Je tudíž důležité mít funkční a dlouhodobou migrační politiku. Krize pouze posiluje tento závěr. A konečně ještě pár slov k veřejné debatě. Informování veřejnosti ze strany politiků a vládních mluvčí musí být skutečně příkladné. To neznamená dělat nějakou cenzuru špatných zpráv, ale znamená to předávat um, um, populaci a veřejnosti ty příslušné pozitivní, pozitivní příslušná pozitivní poselství o, o tom, jak může být přistěhovalectví prospěšné. Je samozřejmě velmi snadné um, té situace zneužívat a líčit věci v pejorativním světě světle. Eh, pochopitelně je rolí nás, členů parlamentu a organizací jako EU nebo OECD, dívat se vpřed do budoucna. Pochopitelně není snadné přijímat eh, dobrá rozhodnutí uprostřed krize, ale musíme rozhodnutí učinit. Musíme myslet na to, co se bude dít v budoucnu a mm, samozřejmě v dnešní době Eh, je to těžké, když eh, třeba sociální nepokoje začínají být stále mm, nápadnější a viditelnější. Diskuze, jako je ta dnešní, mezi politiky z mnoha různých zemí a kontinentů, jsou důležitým prvkem při budování širších spojenectví a mm, také k tomu, abychom se vzájemně od sebe učili. Také to pokazuje na to, že migrace je globální jev, který vyžaduje globální odpověď. Já doufám, že to bude další krok spolupráce mezi OECD a Evropskou unii tady v Evropském parlamentu, že nám to pomůže řešit budoucí výzvy. Děkuji, pane Amano. A nyní dám slovo dvěma z našich hlavních řečníků. A současně je musím požádat, aby se omezili asi na dvě, tři minuty, protože bohužel máme spoždění. Musíme skončit ve 12.30. A nejprve vám je představím. Pan Dačer. Vy jste předsedou výboru OECD pro rozvojovou pomoc od roku 2008 Předtím byl německým výkonným ředitelem Světové banky, to bylo v období 2002 až 2008, a také byl ředitelem Centra pro demokratické studie o Latinské Americe z Kostariky a proto mluví tak výborně španělsky. Pane Dočere, děkujeme vám, že jste mezi nás přišel, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Na úvod bych řekl, že si velice cením toho, že téma politické soudržnosti nabývá na významu. Já jsem přesvědčený o tom, že soudržnost politik pro rozvoj je opravdu důležitá. Myslím si, že velká část nebo do značné míry rozvojová spolupráce závisí na větší soudržnosti politik a na přístupu všech vlád. Nicméně jsem přesvědčený ještě o jedné věci. A totiž, že v posledních letech rozvojový sektor málo spolupracoval s parlamenty a s poslanci. A je to tak v zemích dárcovských i v našich partnerských zemích. A proto si cením této společné konference. Rád bych těch dalších pět až deset minut, dvanáct minut, dobře, děkuji, využil k tomu, abych vám řekl, jak vypadá aktuální situace. Samozřejmě nemůžeme přehlížet finanční trhy a hospodářskou krizi. A musíme se zamyslet nad tím, co to znamená, nebo co to může znamenat pro rozvojové země. Protože taková je realita. Oni i dárci se tomu musíme postavit. A já bych vám něco řekl o tom, proč ve světle krize nabývá na významu právě soudržnost politik pro rozvoj. Teprve před několika měsíci se předpokládalo, že rozvojové země nebudou příliš zasaženy krizí na finančních trzích. Musím říct, že to se úplně změnilo. Skutečně hrozí, že rozvojové země budou nakonec nejvíce zasaženou obětí současné krize. Takže jaké je měřítko této krize? Světová banka předpokládá, že pokles světového růstu o 1% to znamená, že 20 milionů osob upadne do chudoby. Poslední předpovědi IMF předpokládají, že světový růst poklesne o 3,7 v roce 2007 na 0,5 v roce 2009. A bude to znamenat, že přibližně dalších 70 milionů osob upadne do extrémní chudoby. A to je navíc k tomu, že se odhaduje, že 100 milionů osob upadlo do extrémní chudoby v roce 2008 vzhledem k potravinové a palivové krizi. A já mám skutečně obavy, že veškeré úsilí z posledních let úplně zničíme. Nebude možné dosáhnout cílu milénia. A situace se stále zhoršuje. Předpovědi růstu veškerých velkých organizací, včetně OECD, se přehodnocují směrem dolů. Při každém přeskumu. Nicméně růst je významná hnací síla omezování chudoby – a tento vývoj ohrožuje to, čeho jsme v oblasti rozvoje dosáhli v posledním desetiletí. Pokusím se vám nastínit, jak se účinky ekonomického útlumu projevují v zemích rozvojových. Jedná se o vývoj, pardon, vývoz, soukromé finanční toky, remitence a podporu. A všechny tyto zdroje externí finanční pomoci jsou ohrožené a patří k tomu opravdu i pomoc. Nejprve k vývozu. Je jasné, že jsme svědky velkého zvratu v porovnání s vývojem z posledních let. Očekává se, že světový obchod v roce 2009 poklesne, a to je poprvé od recese v roce 1982. Ale to není všechno. Vyschlo financování pro obchod a to sebou stahuje i vývoz. A to znamená, že země se dostávají do situace, kdy musí především obchodovat na základě vzájemné výměny. Pokud jde o soukromé finanční toky, loni na podzim se očekávalo, že poklesnou téměř o polovinu z jednoho trilionu amerických dolarů v roce 2007 přibližně na 500 miliard amerických dolarů v roce 2008. Ale u toho to nekončí. Očekává se, že v roce 2009 budou tyto toky představovat pouze 165 miliard amerických dolarů, což je pokles o více než 80 z té špičky. A to neznamená jenom to, že klesají investice do podnikání v rozvojových zemích. Znamená to také, že i země s nízkými příjmy, které si vedou dobře, jako Kenya a Ghana, nebudou mít přístup na mezinárodní trhy s kapitálem, ke kterým ten přístup získali. A znamená to také, že vlády musí zasáhnout a musí změnit krizi. protože na celé řadě míst je to stále obtížnější. Očekávám, že i remitence utrpí, protože příjmy migrantů poklesnou a nezaměstnanost sníží jejich počty. A to je věc, která přímo souvisí s tématem této konference a já jsem si jistý, že se o tom ještě bude hodně mluvit. Remitence byly jedním z nejspolehlivějších zdrojů financování pro rozvoj, zejména v chudých zemích. A v těchto zemích se většinou jedná o větší částky než příjmy z komodit. Kromě toho se remitence většinou dostávaly k nejchudším segmentům v zemích, do kterých se posílali a mělo to obrovský dopad na omezování chudoby. A teď se dostáváme k pomoci. Tady je velké riziko, protože dárcovské země přehodnocují fiskální priority v dobách finančního útlumu. Stačí podívat se na minulost. V recesi v letech 1991 až 1992 rozvojová pomoc poklesla o 22 A trvalo to až do roku 2003, kdy jsme dosáhli stejné úrovně, reálné úrovně, 10 let. Nicméně význam oficiální rozvojové pomoci v této krizi ještě stoupá, protože prudce klesají ostatní zdroje financování i zásadní, aby se tato tendence neprojevila i v pomoci. Hodně se mluví o tom, že rozvoj nebo pomoc pro rozvoj je relativně nepodstatná. Nicméně je pravda, že v zemích s nízkými příjmy je to největší zdroj externích příjmů v letech 2005 až 2006 to v těchto zemích bylo 48 miliard amerických dolarů, což je dvakrát tolik než příjmy z obchodu a remitence. A znamená to, že to zdaleka přesahuje i ostatní toky, jako například přímé soukromé investice. Pan Amano už říkal, že vzhledem ke zkušenostem z minulosti generální tajemník OECD a já jsme žádali země DAC, aby potvrdili svůj závazek poskytovat pomoc a navýšit objem pomoci a aby zachovali toky pomoci na úrovni, která odpovídá těmto závazkům. Je důležité, aby tomuto slibu dostali. To by znamenalo, že se budeme chovat jinak než v minulých finančních krizích, kdy se rozpočty na pomoc vždy zkracovaly. A opět vyzývám dárcovské země, aby dostály svým závazkům. Kdybychom zvýšili pomoc Znamenalo by to, že uznáváme, že celá řada rozvojových zemí s nízkými příjmy stále vysoce závisí na podpoře, na externí podpoře, a tato závislost bude stoupat, jak poklesnou ostatní zdroje externího financování. Jakékoliv snížení by znásobilo ostatní dopady. Omezilo by to fiskální prostor a znamenalo by to také omezení ekonomické činnosti a ještě by to zvýšilo zranitelnost některých států. Chudé země nesmí mít obětí krizí na finančním trhu a ekonomických krizí v bohatých zemích. Když se podíváme zpět, vidíme, že rok 2008 byl rokem krizí. Potravinářské krize, palivové krize a nyní finanční a ekonomické krize. Všechno to jsou globální krize. Všechna si žádají mezinárodní řešení. A obecně řečeno to ukazuje, že izolované reakce v jednotlivých oblastech politiky nejsou dostačující a že také není dostačující jen vnitrostátní reakce. Potřebujeme koordinovaný mezinárodní přístup v našem globalizovaném světě a potřebujeme globální řešení, kterým budou patřit i rozvojové země. Z hlediska toho, jak o nich diskutujeme a jak pokrýváme ty, tyto jednotlivé činnosti. Národní politiky stále ještě zaostávají za realitou globalizace. Stále ještě je dominuje národní pohled a znamená to, že nemáme pod kontrolou globální problémy. Reakce není odpovídající. Aby globalizace fungovala, musí fungovat také multilateralismus. Krize, které prožíváme, jsou skutečnou otázkou života a smrti pro miliony lidí v rozvojových zemích. A proto má zásadní význam v zájmu dlouhodobé ekonomické prosperity a globální stability a bezpečnosti, abychom se na to zaměřili. Musíme to neustále sledovat i z hlediska politiky. A proto především i v této finanční krizi musí být rozvojová spolupráce ústředním prvkem strategické mezinárodní reakce na výzvy globalizace. Je jasné, že oficiální rozvojová pomoc sama o sobě nebude schopna zvládnout všechny tyto problémy v partnerských zemích, ale rozvojová politika musí sehrát klíčovou úlohu. A proto se musí mnohem víc otevřít realitám globální změny. A tady do toho vstupuje soudržnost politiky, a takovýto celkový přístup vlád. Už několik let se DAC zabývala touto otázkou v rámci tzv. peer review, v rámci programu rozvojové spolupráce, ve snaze podpořit a posílit politickou soudržnost pro rozvoj. Před několika týdny DAC rozhodl, že se bude zabývat také třemi konkrétními otázkami soudržnosti politiky, a to je obchod, životní prostředí a samozřejmě migrace. A nyní se dostávám ke konci. V návaznosti na to, co říkal pan předseda, naprosto souhlasím s tím, co uváděl předseda Evropského parlamentu, a totiž musíme připomenout dárcovským vládám, že musí dostat svým závazkům. Já si myslím, že potřebujeme v této finanční krizi především lepší globální spolupráci, potřebujeme vyšší kvalitu, včetně politické soudržnosti a větší finanční investice do rozvojové spolupráce, abychom dosáhli toho, čeho všichni potřebujeme dosáhnout, a totiž rozvojových cílů milénia. Mnohokrát děkuji za pozornost. Thank you very much, Edhard. Now the floor... A nyní má slovo pan David Douglas, který je předsedou Global Corporate Affairs Manpower. Pan Akles je fundovaným expertem na trendy na trhu práce a má široké zkušenosti s pomáháním zemí, zemím při rozvoji svých strategií pracovního trhu. Byl poradcem mnoha vlád a nyní je členem poradní rady organizace pro migraci a také Vysokého komisaře pro uprchlíky. jsem, je potěšením být mezi vámi, pane komisaři, pane předsedo, poslanci a poslankyně a případně, jestli jsou tu nějací obyčejní občané jako já, všichni vás zdravím. Já zastupuji Manpower, máme 5 milionů zaměstnanců ročně, ale samozřejmě místo abych tady zastupoval jenom jednu společnost, řekl jsem si, že by bylo dobré, abych zastupoval vlastně 50 společností. Čili já tady zastupuji v podstatě 50 ze 100 největších společností světa. Jsme obrovským zaměstnavatelem a zaměstnanost je velmi důležitá, zvláště v tomto hospodářském zhroucení. Já cestuji z Davosu z, a to cestoval jsem přes Čínu, Kambodžu, Větnam, Spojené státy a Juarez v Mexiku, tam jsem byl včera. A mohu vám říci, jaký dopad má tento útlum na, na lidi po celém světě, jaké to má dopady na migraci. Prostřednictvím práce pro IOM víme, že je 250 milionů migrantů za prací a průběhu dalších 10 až 12 let to stoupne na 400 milionů. Důvody, proč se lidé pohybují po světě, jsou zřejmé. Klimatické změny, různé přírodní pohromy, politické nepokoje a konflikty a samozřejmě ekonomické důvody. A tohle neskončí, protože ekonomické podmínky budou vždy relativně různé v různých částech světa. Lidé, kteří se pohybují po světě za prací, musí čelit různým ať už v oficiálním, tak i neoficiálním bariéram. Migrace za prací je často vnímána jako dobrá věc, když se ekonomice daří, ale jako něco negativního při útlumu. A co se děje tedy, když ekonomika zpomalí? Protože my to vidíme každý den. E, ty, ti lidé jsou často, e, jsou, kteří přijdou o práci, mají často menší kvalifikace, a mají nižší platový základ a často jsou potom dlouhodobě nezaměstnaní, protože jsou nejméně chráněni. Co se s nimi stane? V podstatě mají dvě volby. Buď jsou bez práce a mohou zůstat, kde jsou, nebo mohou odejít jinam, do jiné země, kde mohou také pracovat, anebo se vrátit domů. Velmi často existují různé formální i neformální bariéry kterémukoliv z těchto kroků. Takže ten problém se tím komplikuje. Nejde jenom o přeshraniční pohyb pracujících, ale existují desítky milionů eh, lidí, kteří se pohybují uvnitř obrovských zemí, jako je Čína, Rusko nebo Indie. A to by mohlo ještě zdvojnásobit počet migrantů za prací. A když jsem pracoval s vysokým komisařem pro uprchlíky, byli jsme, všimli jsme si nárůstu nové kategorie osob. Říká se jim měští uprchlíci. Podívejme se na některé příklady. 140 milionů Číňanů jel eh, domů, Eh, na nový rok a z nich 30 milionů přišlo o práci a nemohou se vrátit zpátky do, do měst. Ve Španělsku 15% neza, nezaměstnaných, mnoho z nich dostává růz, různé finanční pobídky, aby šli domů, ale odmítají. A nebo ve Spojeném království se jim platí dopravu zpátky domů autobusem. V Mexiku je 13 milionů neregistrovaných pracujících, kteří nutně potřebují být v Severní Americe, aby severoamerická ekonomika fungovala. V El Paso, v Juarezu, kde jsem byl včera, Spojené státy v podstatě e, propouštějí 250 tisíc mm, pracujících tou přes hranice zpátky, narodili se přitom v Americe, ani, ani nemluví už španělsky a přesto se ocitají eh, v Mexiku. Eh, také se zmínili, snížili kvóty eh, pro příjem pracujících o 50% v některých zemích OECD a je to zkrátka obrovská zátěž. Máme nový trend. Říkám tomu pracovník xenofobie. Ty remitence rychle klesají. Indie, tam to pokleslo z 27 miliard na 18 miliard. Čína z 25 na 20 miliard. Filipíny 17, ze 17 na 10 jenom za letošní rok. Představte si ten dopad, který to bude mít na domácí komunity. A nejsou to jenom rozvojové státy. Ve Francii remit, remitence odhadované na 12 miliard a není jenom 6 miliard po roce. Ti, kdo se vrátí domů, jsou často nechtění, eh, odmítaní a působí pouze sociální napětí v těch zemích, kde nezaměstnanost často přesahuje 30 Takže co si myslíme v, ve finanč, co si myslíme my v hospodářském komunitě? Jsme nespokojení, samozřejmě, protože slyšíme, že hovoříte o cílech, o celných politikách, standardech a regulacích, ale nejsou žádné regulace od národních států. Národní státy prostě za, ovšem rozhoduje, nic jiného není. My potřebujeme větší mezinárodní flexibilitu práce. Flexibilitu, to znamená produktivitu, to znamená potom větší výstupy, větší hospodářský růst, větší hospodářský cyklus a všichni jsou spokojení. Pohyb práce a pracujících je dobrý. Práce je dobrá, když se pohybuje, protože tím se země mohou rozvíjet. Pracující samozřejmě jsou na tom také dobře, protože a mohou pak kompenzovat katastrofální demografické trendy. Evropa ztrát, ztrátí 15, eh, 50, 50, 50 milionů pracujících a za, v dalších 50 letech. A samozřejmě eh, v některých zemích se naopak eh, populace zvýší, třeba v Turecku a v dalších zemích. Eh, máme nedostatečnou a neuspokojící zprávu. Eh, zvyšuje se počet eh, počet ehm, eh, uprchlíků z 35 na 50 50 milionů. A lidé jsou vykořišťováni v různých situacích. Takže co děláme v soukromém sektoru. Musíme se s tím poprat sami, pomáháme vládám a institucím. Manilský protokol byl skvělý pro jak země vysílající, tak přijímající. Ale pozor politici, když Manilský protokol byl pro, pro, prosazován v Abu Dhabi, tak tři ministři práce a lidé v IOM přišli o práci kvůli tomu, co v průběhu jednání říkali. Takže musíte si dát pozor, musíte být opravdu odhodlaní, když chcete něco měnit v mezinárodní migraci. A mezi tím podniky přistupují k přímým krokům. My radíme Spojeným arabským emirátům, aby rozumně eh, řešili tu situaci tak, a, a to se týká například 200 200 eh, tisíc pracujících, v Číně radíme čínské vládě, jak také řešit cirkulační migraci mezi městy a venkoven. V Jižní Africe se to týká obrovských, obrovského počtu migrujících pracovníků, které jdou přes hranic, kteří jdou přes hranice ze Zimbabwe. Děláme hodně věcí. A samozřejmě vy můžete říct, že se vás to netýká, ale to není pravda, protože můj závěr je takový, že když eh, navštěvuji různá místa, tak nejsem často populární, protože máme velmi jasné názory, ale to je nám jedno, prostě my se na to tak díváme. A byli bychom rádi, kdybyste udělali toto. U, uznat demografický problém, který je teď zhoršen ještě tím útlumem, ale to nezmění nic, je to je pouze zamaskováno, ten trend se nezmění pak, eh, aby mějte nějaký systém, který bude řešit cirkulační migraci. A po eh, selhání VTO, prosím, přistupte k nějakým bilaterálním dohodám, protože kolo z se nikdy nedokončí. A pak eh, skupiny, které přijímají produktivní eh, pracující, ať už jsou to arabské státy, Spojené státy, Evropa, všichni bychom měli pokročit a měli bychom mít nějakou společnou dohodu o práci. Evropská unie musí mít bilaterální dohody s Těmito země Indie, Pakistan, Čína, Mexiko, Filipíny, Pakistan, Maroko a Bangladeš. A samozřejmě, že Evropská unie potřebuje také zvláštní dohodu s Egyptem. 93 eh, milionů lidí často jsou po, mm, nedostatečně zaměstnaní. Budou potřeba v Evropě. Takže cesta před je jasná. Potřebujeme spoustu bilaterálních dohod, když nemáme globální. Prosím vás, dohodněte tam tyto věci, a tím už skončím. Identifikace vhodných migrač... kandidátů na migrační práci, vhodný výběr a certifikace lidí, kteří jsou na pohybu, předběžné školení lidí před tím, než odejdou do nové země, vý, protokol o výměně, dále zaváděcí procesy, převod remitencí, zdravotní zabezpečení, sociální zabezpečení a mechanizmy návratu zpátky domů. Takže ty návratové mechanizmy, tak, aby se mohli vrátit a přispět k pracovním trhu v jejich zemích. Prosím, snažte se také zakázat eh, spoplatňování jedinců za to, aby našli práci. Z toho vychází mnoho zneužívání a vykořišťování a prosím, zastavme vlády a agenty, kteří budou zabavovat pasy při přechodu hranic. Takže pro nás eh, v, v rámci biznesu je to jasné, pro obchodní společenství, je to teď zřejmé, myslíme si, že se to může vyřešit, ale prosím, pusme se do toho, myslím, že řešení je jasné. for this tour du monde eh? uh, and thanks for this uh, working program you suggested. Mnohokrát děkuji za tyto výzvy, za ten pracovní program, který jste nám navrhl. Teď máme čas jen asi na tři příspěvky a odpovědi. Nicméně všichni účastníci, kteří už se přihlásili, dostanou slovo v odpolední části. Všichni budete mít možnost něco říct, položit otázku a dostat odpověď. Nicméně v rámci dnešního dopoledne, myslím, budeme mít čas jen na tři, čtyři řečníky. Takže každý dvě minuty pan Levi Bači z Itálie, italský senát. Tady jste. Dvě minuty. <clears throat> Thank you very much, Mr. Chairman. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji především panu Arklesi za jeho prezentaci, protože to jsou tu to jsou ty skutečné problémy celosvětové migrace, to, o tom, to, o čem hovořil on. To, co bych chtěla eh, řešit vaše globální společnost, při řízení migrace. Tyto úkoly by měla převzít mezinárodní organizace, nějaká mezinárodní organizace, protože v tuhle chvíli tu není žádná nadnárodní organizace, která by uh, řídila mezinárodní migrační toky, která by dbala na Eh, zdraví, podmínky eh, migrantů. Eh, to je obrovská mezera a my jako politici to musíme umístit na přední příčky našeho programu. Problémy, které tu jsou, jsou obrovské. Například v USA je 12 nebo 13 milionů eh, nelegálních migrantů. Takže eh, nelegální migranty, to je velký problém. V Evropské unii je jich 5 až 8 eh, milionů. Samozřejmě, že z části je to pravda, protože právem nechceme velk, velk, velká množství nelegálních migrantů a proto se musíme mm, vynasnažit eh, mm, tento problém vyřešit. A druhá věc, tím se dostávám k závěru. Eh, problém eh, cyklické cirkulární migrace, protože to je také velmi důležitá věc. Jde o to, abychom stálou migraci nahradili eh, cirkulární migrací. To je skvělé jako teze, ale eh, stačí, když se podíváme na první stránku zprávy OECD z roku 2008. Tady se zcela právem praví, že existují velká omezení pokud bychom právě cirkulární migraci chtěli chápat jako e, všelek na migraci. Děkuji. E, řečník byl bohužel e, přerušen. budu ještě krátce pokračovat. Jedná se o zhruba 20 lidí z těch 50 milionů, o kterých hovořil pan Arkles. Je to skutečně globální problém. Děkuji.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 všechno, co tu říkáte, protože jsem, byla přistěhoval, eh, jsem se přistěhovala do Francie, vrátila jsem se do Burkiny Faso a souhlasím naprosto s tím, co tady bylo řečeno. Na, náš problém, problém migrantů je, jak řešit eh, jednak úspory, jak motivovat tu diasporu, aby investovala do té svojí domácí populace. Není to vždycky tak, že ta kvalifikovaná populace. Řečnice se přerušila. Také si přejeme řešení, která budou jistá, rychlá a která budou rentabilní. To je často problém. A zejména implementaci určitých školicích center. To znamená investovat do lidského kapitálu. To je velice důležité. Máme partnerství, které jsme podepsali Eh, které se týká právě profesního školení, protože bez takového základního školení, které je v souladu s potřebami populace, je, to opravdu obtížné. A musím samozřejmě respektovat ty dvě minuty, takže už skončím. My jsme vytvořili určité nástroje v soukromém sektoru a eh, snažíme se a je dobré spolupracovat třeba s Manpower, tak jako třeba v západní Africe, kde budeme mít právě v Ouagadougou eh, školicí centrum. Takže komisař Michel měl, mě pozval, abych do určité míry právě ilustrovala celou tuto záležitost a, a jinak je tu také přítomen předseda naší, naší sněmovny z Burkina Faso. Paní Blanco z Evropského, španělského parlamentu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. A také děkuji panu Borelovi za to, že vyvinul tuto iniciativu a že spolu zorganizoval tuto konferenci. Vzhledem k celosvětové hospodářské a finanční krizi je tato dnešní konference velmi důležitá. To, co řekl pan Amáno, mi připadalo velmi nosné. Velmi to vítám. Dnes zcela souhlasím se zástupcem eh, firmy Manpower a hned vám vysvětlím, proč. Tváří tvář celosvětové hospodářské krize, krizi eh, nastává situace, kdy nejchudší země budou velmi trpět. Myslím si, že na tyto země hospodářská krize dopadne v podobě potravinové krize. U nás je to krize hospodářská, ale ty nejchudší země, ale také e, země jako Brazílie, Čína, Eh, to znamená ne pouze země AKP, ale také země eh, Latinské Ameriky. Tyto země eh, budou krizí velmi postiženy. Jedna věc je nej, nezbytná. My musíme spolupracovat v rámci rozvojové pomoci, v rámci naší spolupráce při řízení migračních toků. tak abychom vytvořili důstojné a lidské předpoklady pro migraci. Musíme celosvětovou krizi řešit celosvětovým dialogem. Eh, omlouvám se, že, jsem, eh, že pravděpodobně překročím dvouminutový limit. Migranti se z části nevrátí do zemí původu. E, ve Španělsku jsou programy na e, vracení migrantů, ale nemají velký e, úspěch. Děkuji. Děkuji. Nyní promluví zástupce Evropského parlamentu, a sice paní Ana Gomez, aby dostali slovo všichni. Děkuji, pane předsedo. My jsme byli po celá staletí zemí mm, migrantů a velmi uh, intenzivní je to v posledních desetiletích. Samozřejmě, že podniky toho mohou udělat mnoho, ale musíme si uvědomit, že právě podniky jsou do určité míry příčinou celosvětové hospodářské krize. Myslím tady o hospodářskou a finanční krizi. Samozřejmě, že se nám nepodaří vyřešit všechno. Nicméně bych v této souvislosti měla dvě otázky na pana eh, Dojčera z OECD. Eh, pokud jde o eh, platby do, pře, převáděné do zemí původu v případě těch, kteří ještě mají práci, já si myslím, že navzdory apelům, eh, které my všichni směřujeme na eh, člen, členské státy, eh, by bylo potřeba, aby členské státy dostály svým povinnostem. A já se ptám, co můžeme učinit proto, aby platby do zemní původu byly zachovány, co můžeme učinit ještě nad tento rámec, protože celá řada zemí zkrátka v rámci OECD a nebo v souvislosti s cíly milénia nesplnila svoje závazky a pokud eh, takto budeme pokračovat, tak eh, se situace nezlepší. Děkuji. Máme ještě k dispozici několik minut, tak aby mohly dotázané osoby eh, odpovědět na položené otázky. Velice krátce na takovéto konkrétní otázky je těžké odpovědět. Já bych se rád zaměřil na to, na co se ptal pán, který říká, že není žádný mezinárodní nebo globální orgán, který má na starosti zprávu tohoto systému toku. To je pravda a to potřebujeme. Já jsem mluvil na shromáždění OSN o tom, že chceme, aby příslušné organizace začlenily do OSN. Mělo by to patřit i do jiných organizací OSN ION se do toho musí začlenit, abychom měli organizaci pro lidi, pro pohyb a pro práci. A samozřejmě mě ignorovali. Já bych jen chtěl potvrdit, že OECD se bude dál věnovat této velice důležité věci a maximálně využijeme všechny příležitosti, které máme v kontextu zotavení z finanční krize. Děkuji. Děkuji. Já nemohu dostatečně zdůraznit, že soudržnost politiky je v tomto kontextu důležitá. Ministerstva zahraničí, ministerstva rozvoje musí spolupracovat, musí spolupracovat s ministerstva práce. Nemáme dostatečnou koordinaci. A druhá věc, pořád mám ještě velké obavy z toho, že dárcovské země neplní své závazky. Musí být jasné, že rozvojová spolupráce a financování pomoci není žádná charitativní činnost, to je politická investice do společné budoucnosti. Já myslím, že to musí být jasné. Veřejné mínění v dárcovských zemích si pořád ještě myslí, že se jedná o jakousi podporu nebo jen prostě pomoc. Tak to není. Musíme lépe přesvědčit veřejnost a média, že se jedná o strategickou investici a necharitu. To je pravda, ale je to velice těžké. Děkuji, pane předsedo. Já se musím omluvit za to, že jsem přišel pozdě. Nicméně vyrozuměl jsem, že dnes tady vidíme velice takový smutný obrázek. Chci vám připomenout, že pokud jde otá- o otázky soudržnosti politiky, pak migrace a rozvoj je oblast, kde toho můžeme ukázat co nejvíc. Máme globální přístup k migraci. A já myslím, že to je důležité ve vztahu k tomu, co řada lidí říkala, protože to pokrývá legální migraci, migrační rozvoj a nelegální migraci. A z toho, co bylo dnes dopoledne řečeno o finanční krizi, je jasné, že globální přístup je teď ohrožený. A já myslím, že to může mít jenom dva důsledky. Musíme zachovat a dál rozvíjet globální přístup a za druhé musíme něco udělat s finanční krizí. Nesmíme se dívat jen dovnitř. Teď vidíme v celém světě a zvlášť v Evropě, že se díváme dovnitř. Sestavujeme plány obnovy. To je samozřejmě správné, ale bylo by velmi nebezpečné, kdybychom dali stranou země, ze kterých většinou migranti přicházejí. A to je právě důvod, proč předseda Barroso a komise právě teď zpracovávají externí plán obnovy, což bude znamenat, že Evropská unie nezapomíná na rozvojový svět. Zachová závazky ODA a bude se snažit přijít na další inovativní způsob, jak pomoct rozvojovým zemím. Nesmíme to ztrácet ze zřetele, protože je jasná jedna věc. Jedna věc, kterou můžeme udělat, je snažit se prosazovat ekonomický rozvoj v rozvojových zemích, aby tam byla pracovní místa. A to je předpoklad pro kruhovou migraci, pro návrat migrantů, pro celou řadu dalších věcí. Musí tady být jistá reakce a toto bude reakce komise. A my budeme obhajovat a budeme dál rozpracovávat globální přístup a uděláme něco i s finanční krizí, i v rozvojových zemích. Pokud tady není nic dalšího, pak vás prosím, nebo připomněl bych, že vás zveme na oběd, je to bufet v prostoru před tímto zasedacím sálem. Protože máme 10 minut spoždění, začneme také o 10 minut později. Takže tady prosím buďte ve dvě hodiny, abychom mohli začít ve 14.10. Buďte tady ve 14 hodin, abychom ve 14.10 mohli začít. Začneme o 10 minut později. Děkuji.